poslance a podle eh, článku 4 odstavec 1 a 4 tedy uznáváme zvolení paní eh, Sachs a gratulujeme jí a ostatním kolegům, kteří se k nám přidají. Budou se moci účastnit všech jednání parlamentu, pakliže neobdrží